Um, welcome everybody. Welcome back to um, our... Vítejte. Vítejte eh, na eh, druhé části eh, našeho dnešního zasedání. Je dobré, že je tady tolik poslanců a pustíme se do práce. S potěšením zde můžeme přivítat zástupce chorvatského předsednictví. Pane ministře, jsem velice ráda, že jste tady mezi námi na výboru Jury. Eh, bohužel jsem eh, nemohla být v Záhřebu minulý týden, ale náš eh, místo předseda Lagonický mi říkal, jak užitečná a plodná debata tam byla. Vy už jste prokázali schopnosti chorvatského předsednictví při prvním trialogu o zástupných žalobách a při minulý týden, ano, před dvěma týdny a při přípravě trialogu zítra na přijímání dokladů o službách a do, na podávání dokumentů. Eh, takže eh, bez dalších okolků eh, vám dám teď prostor k úvodnímu prohlášení a potom povedeme debatu s poslanci. Hvala lijepo, poštovana predsjednice odbora. Po... Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Vážení poslanci, je mi potěšením předložit vám program a priority chorvatského předsednictví v oblasti spravedlnosti. Chorvatské eh, předsednictví přichází v době velkých výzev pro Unii eh, na eh, začátku nového institucionálního legislativního cyklu. Motem chorvatského předsednictví je silná Evropa v světě výzev. Chorvatský program je založený na čtyřech hlavních prioritách Evropa, která se eh, rozvíjí, eh, Evropa, která se eh, propojuje a Evropa, která se chrání a vlivná Evropa. V oblasti spravedlnosti se chorvatské předsednictví zaměří na rozvoj priorit v kontextu Evropy, která chrání. Za našeho předsednictví se, zaměř, se budeme zaměřovat na budoucnost Eh, prostoru pro eh, svobodu, eh, bezpečnosti a bezpečnost a spravedlnost. Během naší debaty o, tvorbě budoucí politiky v oblasti spravedlnosti a vnitra a, mm, a ty závěry byly přijaty za rumunského finského předsednictví, se zaměřujeme na priority v oblasti justice a vnitra, a my se zaměříme na tyto priority v nadcházejících pěti letech. Naše eh, budoucnost eh, byla i eh, tématem na neformálním zasedání ministrů spravedlnosti vnitra v Záhřebu 23. a 4. ledna. Povinnost definovat strategické pokyny pro oblast bezpečnosti, svobody a spravedlnosti vyplývá ze smlouvy o fungování EU. Důležitost pro vypracovat strategický dokument byla podtržena v Tampere v roce 1999 a potom v Hágu v roce 2024, v Stockholmu v roce 2009 a potom v postocholském období v roce 2014. Strategický program Evropské unie na léta 2019 až 2024, přijatý v červnu minulého roku, definuje eh, směrování EU v nadcházejícím období jasně vyjmenovává důležité prvky pro oblasti bezpečnosti, eh, svobody a spravedlnosti a také stanoví povinnost eh, radě integrovat tyto do své práce. Chorvatské předsednictví nicméně začíná od nuly řada debat o um, prvcích budoucího uh, soudního rámce EU už byla vedena za předchozích předsednictví. Tady bychom rádi uh, poděkovali zejména našim partnerům eh, z, tedy z Rumunska a z Finska. Naše předsednictví by uh, rádo um, se zabývalo průřezovými otázkami, které jsou důležité v oblasti spravedlnosti a uh, vnitřních záležitostí a také definovalo způsob práce. Naším úmyslem je organizovat budoucí strategické linie do čtyřech skupin. Hodnoty, vláda zákona, vzájemná důvěra, ochrana společného evropského prostoru a nové technologie. Když zvážíme hm, výsledky eh, debat na neformálním zasedání v Záhřebu, tak um, návrh na nové strategické obecné pokyny, které, eh, který předložíme členským státům. Potom v únoru proběhne debata o strategických eh, obecných zásadách na Koreperu a bude to zařazeno na Radu pro spravedlnost a vnitro v březnu s cílem získat souhlas ke konečnému přijetí na radě na konci března. Chorvatské předsednictví navázalo kontakt s novým předsedou rady, který podporuje přijetí nových strategických obecných zásad, tak jak jsem je právě přesvědčil, pře, předložil s těmi čtyřmi prvky. V oblasti základních práv chorvatské předsednictví eh, bude podporovat eh, eh, lidská práva a jejich důležitost a bude podporovat komisi při vyjednávání o Evropské umluvě o lidských právech a přistoupení k němu. A současně bude pracovat na vnitřních pravidlech Dovolte bych také zmínil, že v roce 2018 Chorvatsko ratifikovalo umluvu hm, Rady Evropy o hm, prevenci hm, a boji proti násilí na ženách, prevenci domácího násilí a, a snaží se tedy maximálně zajistit rovnost pohlaví a bojovat proti diskriminaci a násilí na ženách, včetně domácímu násilí. Toto všechno bude mezi eh, prioritami chorvatského předsednictví eh, v oblasti lidských práv. Pokud je o finanční programy, tak my doufáme, že ukončíme vyjednávání o finančních programech pro mm, no, oblast eh, spravedlnosti soudu mm, ve prostor práv a hodnot v rámci MFF. Pokud jde o trestní právo, tak hlavní prioritou bude legislativní eh, balíček, eh, který se bude týkat důkazů. Samozřejmě eh, také budeme chtít splnit všechny nezbytné podmínky pro zahájení fungování úřadu Evropského veřejného žalobce EPO. Konference na vysoké úrovni bude za tímto účelem uspořádána v koncem období ve Splitu. V oblasti občanského práva chorvatské předsednictví budeme eh, zejména ehm, věnovat pozornosti o nařízení, pozornost nařízení o podávání dokumentů a přijímání eh, nebo sběr důkazů. Doufáme také, že eh, posuneme ten legislativní návrh v oblasti hm, přirozování v žalob ehm, nebo pohledávek. Mm, všechno tohle je velice důležité a proto eh, také povedeme debatu o eh, používání expertních for, jako je Evropská eh, civilní soudní síť v občanských záležitostech, v občanskoprávních záležitostech. Abychom zvýšili nebo zlepšili přístup ke spravedlnosti, tak chorvatské předsednictví bude prokazovat, mm, nebo prosazovat další používání systému hm, e-justice a umělé inteligence v soudnictví. Vzdělávání eh, hm, úředních sil je eh, důležité v rámci třetí priority, která se nazývá Evropa, která chrání. Zaměřujeme se na další eh, posílení Unie v oblasti eh, svobody, bezpečnosti a spravedlnosti na základě společných hodnot demokracie a právního státu. Takovéto posílení by nebylo možné, aniž bychom eh, posílili profesní vzdělávání soudců, eh, veřejných žalobců, soudních poradců, soudních zaměstnanců a všech dalších právních profesí, které eh, z povahy eh, svého povolání přispívají k právní bezpečnosti všech občanů i jejich přístupu k spravedlnosti a k ochraně eh, práv a základních svobod. To znamená, posílení vzdělávání v oblasti soudnictví je soustavné téma v pro politiky i další rozhodující instance. Eh, na neformálním zasedání jsme probírali další téma, kterému se členské státy a komise eh, eh, postavili tak, že musíme co nejvíce zapojovat všechny skupiny právních praktiků do hm, soudního vzdělávání, tím, že budeme nabízet témata a dovednosti, které jsou nezbytné pro, které jsou nezbytné pro každodenní práci jejich, a také eh, jim budou nabízet eh, získávání vhodných a zajímavých eh, nových poznatků v prostředí, které je pro ně vhodné. A závěrem ještě k plánovanému ministerskému zasedání v oblasti spravedlnosti, které bude uspořádáno za našeho předsednictví. Jak už jsem říkal, Neformální zasedání ministrů spravedlnosti bylo uspořádáno v Záhřebu 23. ledna za chorvatského předsednictví. Také uspořádáme dvě zasedání neformální, formální, čili 13. března v Bruselu a 12. a 4. 5. července v Luxemburku. A potom bude mít zasedání EU-USA v Dubrovníku na konci eh, května příštího roku. Děkuji. Děkuji, výborně. Vážení poslanci, máte nějaké komentáře či připomínky? Paní Devola? Eh, paní Vola? Mám eh, dotaz, který se týká projednávání ve výboru komitologie. Jak to bude dále probíhat? Jak se to vnímá ze strany uh, předsednictví rady a nyní bych měla eh, několik slov eh, ke eh, projednávání ve výboru. Od roku 2017 Evropská komise toto představila a poslední rozprava probíhala na půdě výboru Jury. V rámci několik různých právních aktů, které předkládá komise, tak v v rámci komitologie členské státy ne přicházejí s žádným stanoviskem a je to politování hodné, protože se jedná o citlivé právní otázky a členské státy by měly převzít větší odpovědnost. A naopak se stává, že se zdrží uh, hlasu a potom Dochází ke komunaci na venek a samozřejmě to nepřispívá dobré pověsti EU. Revize je tedy zcela nutná, je to tedy revize z roku 2011 eh, SAD, naše frakce a doufám, že i ostatní eh, kolegové budou souhlasit, je potřeba v tomto dále pracovat, protože je jasné, abychom ukázali, že my parlamentu nic neblokujeme, ale musíme vždy vyčkat na radu. Proto bych se chtěla zeptat chorvatského předsednictví, eh, jakou strategii bude mít vaše eh, předsednictví a jak se eh, vyřeší tady tato blokace na radě. Máte nějaké návrhy ohledně přijatí nějakého jednotného návrhu. Já doufám, že Eh, komise toto nestáhne jednomyslně, ale pokud by se to stalo, tak bych chtěla vědět, jak to bude dále postupovat. Eh, zdali by se podpořil nový návrh. Eh, já obávám se, že je to oslabená verze stávajícího návrhu. A myslím si, že existují velká očekávání ohledně této revize, tak bych chtěla znát váš názor. Hvala lijepo na ovom pitanju. E, děkuji vám za váš dotaz. E, pokud jde o postup komitologie, My jsme o tom diskutovali v rámci pracovní e, skupiny a chorvatské předsednictví v tom bude pokračovat. Naposledy 15. ledna 2020 tak se o tom diskutovalo v rámci Evropského parlamentu a Evropská komise přislíbila, že bude v tomto pracovat s chorvatským předsednictvím a také s dalšími předsednictvími. A e, během svého předsednictví Chorvatsko uspořádá zasedání, aby se dosáhlo dohody v rámci členských států a my se opravdu vynasnažíme na tom pracovat. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře. Úvodem bych chtěl popřát mnoho štěstí chorvatskému předsednictví během příštích šesti měsíců. Chtěl bych vám také poděkovat za to, že jste eh, představili svoje priority pro oblast spravedlnosti. Vy jste řekl, že jednou z hlavních eh, priorit, pokud jde o soudní spolupráci v občanských věcech, bude dokončit trialog a e, přijetí nařízení o odebírání e, důkazů a e, soudních a o mimosoudních dokumentech. To je velmi důležité. Je důležité upravit soudní systémy, pokud jde o občanské a obchodní procesy v členských státech. Tím pádem budeme moci mít efektivní rámec pro přezanční spolupráci. Hladká spolupráce mezi soudy je důležitá pro správné fungování vnitřního trhu. V roce 2018 přibližně 3,4 milionů eh, obchodních a mm, občanskoprávních eh, eh, řízení mělo přeshraniční dopad. V mnoha případech je potřeba získat důkazy od jiného členského státu a Nařízení pro odebírání důkazů poskytuje nástroj, který umožňuje přístup k těmto důkazům. Já jsem přesvědčen, že ochrana hlavních práv, ohlana osobních údajů, využití nových technologií, které usnadňují eh, přezraniční eh, řízení, jsou věcí, na kterou se musíme soustředit během vyjednávání s ostatními institucemi. Eh, počítám s dobrou spoluprací s vaším předsednictvím. A jménem pana Fosse, což je náš koordinátor, mám důležitý dotaz. V roce 2017 Evropský parlament přijal usnesení s doporučením pro Evropskou komisi ohledně právní ochrany dospělých. A já bych chtěl vědět, zdali předsednictví počítá s tím, že by eh, pracovalo na hákské úmluvě o ochraně dospělých. Hvala na ovom pitanju. E, iznimno je... Děkuji za váš dotaz. Co je důležité, je říci, e, že v nařízení je řešeno odebírání důkazů a doručování písemností. A to druhé nařízení umožňuje lepší přístup eh, k občanskému právu a strany práva eh, stran budou lépe zajištěna a dojde tam k hladšímu postupu v dokazování a proběhne lepší modernizace a digitalizace v otázkách eh, občanského práva. A to je jedna z našich eh, priorit a já jsem o tom hovořil během svého úvodního příspěvku. Obecný přístup byl přijat na radě minulý prosinec a my nyní pracujeme na dokončení tohoto návrhu. A taky nyní pracujeme na přílohách, které, které mají pomoci soudům. A práce s tím souvisící eh, není úplně tématem toho nařízení, ale napomáhá práci. Chorvatské předsednictví rádo mm, napomůže tomu, aby trialog eh, začal koncem ledna a my chceme poděkovat Evropskému parlamentu, protože návrhy, o kterých hovoříme, jsou eh, jednou z priorit chorvatského předsednictví, pokud jde o občanské právo. Naše předsednictví by si přálo dokončit eh, práci na obou těchto návrzích a chtěli bychom pokročit ku předu. v těchto konkrétních oblastech a my doufáme, že tato dvě nařízení umožní lepší fungování těchto dvou oblastí. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule ministru, mulțumesc. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, přeji vám ve vašem mandátu mnoho úspěchů. Chtěl bych hovořit o dvou věcech. První je taková obecná a druhá se týká mé země Rumunska. Nejprve se vás chci zeptat, jaký máte názor na právní stát a o tom se hodně hovoří a také, jak je to s porušováním zásad právního státu a také s tou myšlenkou, že pokud země porušuje zásady právního státu, takže by jí měly být eh, zkráceny mm, různé prostředky z různých fondů. Eh, myslíte si, že je důležité najít na evropské úrovni nějaký mechanismus, který bude mm, posuzovat eh, úroveň právního státu ve všech členských státech, protože dnes je to dost těžké jasně mm, nějak definovat takový mechanismus, který by to měl dělat. Tak to je má první otázka. A pak, vás, eh, pak se vás chci zeptat, jaký máte názor na možnost toho, že by měli být k spravedlnosti nebo před spravedlnost poz, poz, pohnáni všichni ti, kteří zneužívají evropské fondy, evropské prostředky. Jde o to, že to mohou být, že, že třeba místní orgány nebo zemědělci vlastně nakonec na to doplatí, když ale přitom třeba eh, k tomu zneužívání dochází na státní úrovni. A už jsme o tom také jste hovořili v Evropském parlamentu a myslím si, že to je velice dobře, že o tom hovoříme, protože bychom přece, přece si nemůžeme dovolit posílat prostředky do zemí, kde mají problémy s dodržováním práva. A pak se chci zeptat na vstup Rumunska do, Schengen, do Schengenu. Evropská komise a Evropský parlament jasně řekli, že Rumunska již splňuje veškeré podmínky k tomu, aby mohlo vstoupit do Schengenu. Rumunsko je jakýmsi garantem stability v této části Evropy. Nicméně na radě existuje velice silná opozice, týká se to zejména určité skupiny států, kteří jsou silně proti tomu, aby Rumunsko mohlo být v Schengenu. A myslím si, že to je velice nespravedlivé vůči Rumunům, kteří patří mezi evropské občany a kteří nemohou požívat svobodu pohybu, Ehm, svobodu zboží a zkrátka nemohou tak činit, jako tak činí ostatní občané Evropské unie. Zajímá mě váš názor na tuto věc. Děkuji. Děkuji. Takže za prvé právní stát. Já eh, řeknu něco, co už jsem asi říkal, už je to, je to vlastně i v našem programu. Máme zde společné hodnoty, jako je demokracie, právní stát, dodržování základních práv. Toto všechno je v jádru Evropské unie, takže musíme zde být dodržováno právo, prosazováno právo. A Evropská unie musí také reagovat i na porušování těchto práv. Během našeho předsednictví se na tyto věci budeme zaměřovat a připravíme určité pokyny, určitá vodítka eh, pro oblast eh, bezpečnosti a prá- svobody bezpečnosti a práva na těch budoucích eh, pět let. Rovněž budeme bojovat za to, aby byly chráněny v rámci Evropské unie všechny naše zásady a všechny evropské hodnoty. Vím, že existují určité obavy a určité otazníky, které se týkají jistých zemí eh, v posledních letech. Eh, toto vše musí být eh, bráno v potaz. Naše předsednictví se bude zabývat i těmito věcmi, zejména na schůzi Rady pro všeobecné záležitosti. Ale ještě předtím, než by se uvažovalo o některých eh, sankcích, tak je zapotřebí, aby byly vyčerpány a využity všechny existující mechanismy a aby bylo napřeno úsilí do dialogu s těmito zeměmi, aby bylo nalezeno uspokojivé řešení. A samozřejmě do té doby, než dojde k dohodě na té nejvyšší úrovni, to znamená, než to budou závěry rady, tak eh, úloha v, eh, v chorvatského předsednictví v jednáních o víceletém finančním rámci je e, omezená. Musíme počkat, až dojde k dohodě na těch nejvyšších místech o víceletém finančním rámci. Zatím se o tom vyjednává. Takže teprve poté, až budou k dispozici závěry Evropské rady, tak můžeme potom vést dále ten dialog o právním státu. No a pak eh, nejprve je tedy důležité, abyste byli všechny ty eh, možnosti, které jsou k dispozici a musíte být také, eh, máme zde také program práva a hodnoty, který byl um, Ukazuje se, že členské státy sami pochopily, že je dobré, aby měly vlastní programy pro prosazování práv, pro osvětu a také třeba pro mm, finanční pomoc na, pro nevládní organizace na té národní, pardon, nebo na té nižší úrovni eh, v tom, aby pomáhali také prosazovat práva a tím pádem i posilovat ochranu a um, hodnoty Evropské unie. Musí být eh, chráněny zásady právního státu, musí se dále budovat demokratický dialog, eh, dobrá zpráva věcí veřejných a demokracie. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Já bych teď chtěl vám, pane ministře, poděkovat za vynikající jednání, které se konalo minulý týden, kde jsme také. Myslíme si, že to bylo skvělým způsobem zorganizováno a také obsahově to bylo velice dobré. Dovolte mi tři dotazy. První dotaz. Ministři spravedlnosti a my spolu s nimi jsme hovořili podrobně věci, které se týkají samozřejmě právního státu během toho jednání, ale minimálně během té části, kdy, tam, eh, kdy se hovořilo o spravedlnosti, tak se tam vlastně jsme se nedostali k tomu, jakou má chorvatské předsednictví názor na článek 7. Eh, teď podle toho článku běží dva, eh, dvě, dvě řízení a nás tedy zajímá, co, jak to bude v tom následujícím půlroce. Můžete říct, jak konkrétně to bude vypadat a jakou máte vy sami roli v uplatňování článku 7 a také jak, jak se díváte na zapojení Evropského parlamentu, protože Evropský parlament vlastně zahájil ten proces, takže to je moje první otázka. A otázka, druhá otázka. Hovořil jste o dalším vzdělávání soudců, také jste říkal, že to je na vašem, ve vašem programu. Mm, přemýšleli jste o tom, že do toho dalšího vzdělávání by se zapojili třeba i školení proti rasismu, o rasismu, o antisemitismu, o anticiganismu, o otázkách LGBTI. A mm, pak jsou tam ještě další témata, o kterých jsem třeba hovořil během toho jednání. A ještě má třetí otázka. Byly zde vzneseny určité obavy Máme zde program Spravedlnost a také program Eurojust. E, možná si rovněž vzpomínáte, že jsme o tom hovořili a komise vyjádřila obavy o tom, že e, to je nedostatečně financováno. Mm, takže jak e, souhlasíte s tím a chcete zlepšit situaci, protože Eurojust je třeba v porovnání s Europolem nebo s pohraniční službou podfinancován té, v tom, eh, alespoň podle těch plánů na to budoucí finanční období. Děkuji. Já děkuji za tyto dotazy. Hmm, my jsme samozřejmě diskutovali o všech kompetencích, analyzovali jsme je a analyzovali jsme ten článek 7 a to řízení, které probíhá podle článku 7. Ale jak jsem říkal, nejprve je nutné vyčerpat všechny prostředky a všechny, všechna ta opatření, která jsou k dispozici a snažit se to spíše řešit dialogem. Teprve poté, co dojde eh, k vyčerpání všech těchto prostředků, tak ehm, se musí pokračovat a zvážit i jiné možnosti. Na radě proběhl ehm, dialog v prosinci 2019 o právním státu. Tam ty závěry říkaly, že ten dialog musí být posílen a že by se měl přetavit v takový každoroční, v takové každoroční posouzení. To znamená, že každý rok by byla připravena zpráva o tom, jak to vypadá s dodržováním právního státu v jednotlivých e, zemích a také by tam byly popsány různé trendy v jednotlivých zemích. A vaše otázka na další vzdělávání soudců nebo soudních úředníků. O tom jsme hovořili v, Záhře, v Záhřebu, hovořili jsme o tom, že zapotřebí tento systém modernizovat a že je nutné zdůraznit profesní rozvoj, protože tím se také posiluje Evropská unie. Všechny eh, zapojené instituce by se k tomu také měly vyjádřit. A vy jste tam zmínil několik konkrétních věcí a to samozřejmě všechno je na místě. Pak ještě k tomu financování. Máme zde víceletý finanční rámec já už jsem eh, eh, o tom hovořil v té minulé odpovědi. V současnosti mm, je chorvatské předsednictví eh, omezeno v tom, jak se toho může, jak do toho může nějak mluvit. Takže musíme počkat teprve, až dojde k rozhodnutí a pak můžeme hovořit o podrobnostech provádění. Děkuji, já budu hovořit španělsky. Paní předsedkyně, pane ministře, děkuji vám za poskytnuté informace. Budu hovořit o tématu, které je důležité z politického hlediska, ale už je to trošku nepříjemné a nudné, protože o tom hovoříme tak často. A je to směrnice o zveřejňování informací o e, dani z příjmu e, právnických osob a e, zprávy podle jednotlivých zemí. Já si myslím, že toto je otázka, na kterou bychom se měli zaměřit a uvědomit si, jakožto zástupci političtí, že bychom měli se e, k tomuto problému postavit čelem, protože to poškozuje naši pověst. To jsou ty věci, kterých si všímají občané a posuzují podle toho, zdali politika z Bruselu opravdu vede k tomu, že se něco změní. A já si myslím, že to, že jsme v tom vůbec nepokročili, tak to dostává vaší vládu, která je v za předsednickým stolem, že budete to muset dát do vašeho programu, budete muset jednat a budete muset vyřešit tuto blokádu. kde si myslím, že už se nemůžeme vymlouvat na právnické záležitosti ohledně právního eh, základu dohody, eh, co je ten právní základ. A já si myslím, že se zatím eh, schovává neochota vlád, protože nechtějí být transparentní ohledně těch povinností přeshraničních v oblasti daní pro nadnárodní firmy. A nezávisle na tom, jak vy se k tomu konkrétně stavíte, já vám chci připomenout, že máte povinnost rozhodnout, eh, rozlomit tuto blokádu a veřejnému mínění předložit eh, výsledek, který je v souladu s očekáváním které se do, těch, do této směrnice vložilo. A pokud ho nedosáhnete, tak pane ministře, bylo by dobré, abychom věděli, které ty členské státy se schovávají za tou formální výmluvou, aby e, nepracovali na této důležité politice transparentnosti ohledně daní, které platí velké korporace. Hvala na ovom pitanju. Moram reći da su ove právne rasprave. Děkuji vám eh, za ten dotaz. Eh, k tomu právnímu eh, základu a k proceduře to je důležitá debata a máme tady poměrně složitou situaci. Chorvatské předsednictví si je vědomo velkého zájmu o tuto věc ze strany Evropského parlamentu i ze strany široké veřejnosti. Na radě Eh, už je to dojedané téměř na technické úrovni, ale problém je s právním základem nákladu a to eh, je věc, která působí spory eh, mezi členskými státy. Navzdory tomu chorvatské předsednictví ve spolupráci se členskými státy, sekretariátem rady a sekretariátem rady a správní službou se snaží nalézt cestu ven. Nyní máme první stanovisko Eh, které říká, že právním základem by měl být článek 115 eh, smlouvy o fungování Unie a ne článek 50, jak to navrhuje komise. Eh, je třeba to schválit jednohlasně, tu změnu právního základu na radě a tuto jednomyslnost nemáme. Takže otázka právního základu je velice důležitá, protože není to též, jestli by základem byl článek 50 nebo článek 115. Jestli je to tedy otázka učitnictví, anebo jestli je to otázka daňová. Takže je velice důležité, mm, jestli je eh, to otázka, na kterou je třeba jednomyslné eh, rozhodnutí nebo Mm, kvalifikovaná většina, takže eh, v tuto chvíli jsou naše kompetence v této věci omezené. Děkuji vám, eh, vážení eh, kolegové, pane ministře. Já bych si rád využil této příležitosti a zeptal se na společný Eh, systém eh, exekutorů eh, v Unii. V Chorvatsku máme 800 tisíc případů. těchto exekutorů a rozhodnutí exekucí jsou dána většinou tím, že lidé mají ne Mm, zaplacené účty za telefon nebo elektřinu. Eh, v Chorvatské republice v tuto chvíli eh, Chorvatsko má 3,8 milionů obyvatel, takže to znamená, že jsou tam dva eh, případy na obyvatele, ale náklady na takovéto řízení jsou poměrně důležité. Je to 300 eur což je eh, průměrný důchod v Chorvatsku. Takže eh, lidé často přicházejí o eh, nemovitost kvůli nějakému počátečnímu dluhu ve výši 10 eur. Takže teď jsme si teď jsme pokročili vpřed a cena takovýchto exekucí je teď nižší a máme zákon, podle kterého nelze eh, eh, vést takovéto řízení eh, kvůli méně než 3 tisícím eurům. Jsou příklady jako Slovinsko, kde je zákon úplně jinak postaven. Co to znamená v zemích, které na tom nejsou hospodářsky nějak dobře, Tohle může být velice problematické pro tamní, obyvatele, pro tamní obyvatele, pro tamní občany. Takže, takže pokud jde o tyhle ty exekuce, měli bychom změnit postup tak, abychom um, usnadnili Eh, život i jak dlužníkům, tak věřitelům. Eh. Jelikož eh, jsou přeshraniční asociace v různých otázkách, tak myslím, že by mělo existovat to tež i pro tyto exekuce a mělo by to všechno poměrně rychle. Protože problém je, že když se začne u malé částky, tak eh, ty postupy eh, budou trvat 5 nebo 6 let. A potom um, musíte uh, zaplatit poměrně velkou částku, což samozřejmě je možné s průměrným platem v Chorvatsku, takže musíme se začít bavit o um, těch exekucích na evropské úrovni. Mohli byste, eh, prosím, eh, tedy, eh, mohli byste, prosím, začat, začít tedy pracovat na této exekuci? Děkuji, pane předsedo. Já bych ještě přidal jednu otázku, paní předsedkyně. Já připomenu ještě vstup Rumunska do Schengenu, že tam pan minister ještě neodpověděl. Ptal jsem se na právní stát a za druhé eh, vstup, eh, vstup Rumunska do Schengenu. Na to jsem odpověď neslyšel. Prvo vezano za pitanje ovrha, zapravo vi ste puno isticali probleme ovrha koje imamo u našem zakonodavstvu u Hrvatskoj. Eh, sada ste... Pokud je o ty exekuce, tak ehm, mm, samozřejmě to eh, je velký chorvatský problém. Teď to pozvedáváte na unijní problém. Je to samozřejmě otázka a já myslím, že v chorvatské legislativě a v tom našem kontextu jsme nalezli nějaká řešení, o kterých byste hovořil o některých, ale mm, je velice těžké hovořit o jednotném postupu, který by se dal uplatňovat eh, eh, všude ve všech 28 eh, systémech. V našem předsednictví jsme říkali, my jsme říkali, že se budeme snažit ve prospěch všech občanů v Evropě. V těch otázkách, které jim činí starosti, takže využijeme své hm, povinnosti nebo kompetenci, které máme když jich nemá mnoho. Nesouhlasím s tím, že tady musí být nějaká harmonizace v tom eh, systému vymáhání na úrovni celé EU. Takže teď máme podobný návrh v Chorvatsku, o kterém jste hovořil. Snažíme se dosáhnout nějakého eh, sociálně citlivějšího řešení. Ale um, um, pokud je o tu otázku Rumunska, tak tam příslušné orgány musí e, přeskoumat, e, e, jestli byly splněny všechny podmínky pro vstup do Schengenu. Víme, že Rumunsko platí, pracuje na splnění podmínek. Thank you. Welcome to the Děkuji, paní Volters. Vítáme vás zde, chorvatské předsednictví, a přejeme vám hodně úspěchů během nadcházejících asi pěti měsíců. V roce 2017 Ústav pro genderovou rovnost zjistil, že pouze čtvrtina členů správních rad je tvořena ženami. Pokud e, s těmito statistikami nic neuděláme, tak já si myslím, že asi během příštích let se to moc nezmění. Já jsem přesvědčená o tom, že víte, s jakým návrhem přišla Evropská komise v roce 2012. Asi vás tedy nepřekvapí, jak e, se bude stavět e, chorvatské předsednictví k závazku odblokování této problematiky. A mám pro vás dva dotazy. Za prvé, co uděláte jakožto předsednictví, abyste zahrnuli členské státy do této problematiky odblokování eh, této problematiky a potom spíše věc eh, osobnější povahy. Chtěla bych vidět, eh, jak se staví Chorvatsko k této otázce žen ve správních radách, jakou máte interní pozici, jak se k tomu staví chorvatská vláda a jak to vypadalo v roce 2012. A proč se na to ptám? Protože moje vlastní země, Nizozemí, v roce 2012 tak 13 eh, bylo proti, ale v roce 2020 jsem eh, přesvědčena, že většina by to odsouhlasila, že tedy na národní úrovni se situace mění. Proto bych chtěla vědět, eh, Eh, jaký je postoj chorvatské vlády a jestli se něco změnilo od roku 2013, protože já nevím tenkrát, jak se k tomu Chorvatsko stavilo a jestli došlo tedy k nějaké změně a také bych chtěla vědět, jak to vypadá se závazkem chorvatského předsednictví konečně pokročit ku předu eh, v tomto tématu, protože sedm let se nedělo nic. Děkuji. Hvala lijepo na ovom pitanju vezano. Děkuji za váš dotaz. A tento dotaz souvisí s rovností a s stejným zastoupením žen a mužů ve správních radách firem. V roce 2017 během malckého předsednictví k tomu byla směrnice o ženách ve správních radách a probralo se to na radě a jasně se ukázalo, že tam není kvalifikovaná většina pro eh, přijetí tohoto návrhu eh, protože na eh, radě během, bylo to tedy zablokováno a během posledních tří let se o tomto návrhu vůbec nediskutovalo. Ale nyní je situace taková, že my si nemyslíme, že by eh, blokační menšina změnila svůj názor. My budeme tedy postupovat podle vývoje. A eh, pokud dojde k nějaké změně, co se týče té blokační menšiny, tak eh, budeme jednat. Vy jste se ptala na postoj Chorvatska z procedurálního hlediska. Eh, Chorvatsko tento návrh také se nechystalo podpořit. Velmi stručně. Návazný dotaz. Eh, pochopila jsem to dobře, že vy uděláte pouze něco v případě, že zjistíte, že blogační eh, menšina už není? že se k tomu budete stavět proaktivně a potom v roce 2013 jste byli proti a nyní jste tedy také proti. Već jsem objasnil situaci, dok je ovakva pravda. Jak už jsem řekl, na základě právního základu, který máme, my tento návrh nepodpoříme. Pan Volken, Tima. I'm listening. <laughs> Thank you very much. Thanks for... Eh, děkuji, děkuji za to, že jste přišel mezi nás a vy už jste se nepřímo dotkl otázky právního státu. To je jedno z nejzajímavějších a nejdůležitějších témat pro vaše předsednictví. A bohužel je to ještě před námi, tedy je to ještě před námi. Otázka spravedlnosti. Cíle pro rok 2021 až 2027. Eh, jedná se o dokončení programu a jednání o víceletém finančním rámci. Cílem je podpořit eh, soudní spolupráci v občanských a trestno, trestně právních věcech, podpořit právní státu a potom podpořit uh, Eh, školení eh, soudců a tak, abychom podpořili kulturu právního státu v Evropě. Jakou úlohu chce vaše chorvatské předsednictví sehrát v dosažení těchto popsaných cílů? A prosím eh, konkrétně Během posledních let došlo ke znepokojivému vývoji v několika členských státech, pokud jde o nezávislost soudnictví, anebo lépe řečeno se situace zhoršila. A jaké kroky chcete podniknout, abyste se vyhli dalšímu podobnému vývoji, vzhledem k tomu, že je potřeba podpořit eh, vzájemnou podporu mezi soudními systémy a že je potřeba zaručit přístup k efektivní a nestrané spravedlnosti v EU. Hvala na pitanju. Eh, Děkuji za tento dotaz. Pokud jde o právní stát, v našem programu jsme už eh, skonstatovali, že máme eh, čtyři eh, klíčové oblasti, které jsou pro nás nejdůležitější. Jedna je posílení právního státu, ale také posílit vzájemnou důvěru mezi členskými státy. Žádná spolupráce není možná, pokud si členské státy vzájemně nedověřují. Takže takováto spolupráce mezi soudními systémy možná není. v rámci jednotlivých eh, řízení. A to bude mít obzvláště důležitou úlohu v našem programu. Eh, také se hovořilo o, o nařízení, tedy otázka dokazování a doručování písemností. To jsou všechno otázky, které posilují soudní systém členských států a důvěra v soudnictví, co se týče zrychlení soudních řízení a důvěra občanů v naše systémy. Už jsem předtím odpověděl, že dokud nebude dosaženo eh, dohody o víceletém finančním rámci na nejvyšší úrovni, tak naše ruce jsou svázány jakmile toto rozhodnutí padne, tak předsednictví začne plnit své povinnosti. Otázka právního státu, to je základem a hlavním pilířem EU. A je to tedy velmi důležitá část našeho programu chorvatského předsednictví. Thank you very much and thank you very much. Děkuji za slovo. Chtěla bych poděkovat eh, chorvatskému ministru spravedlnosti za jeho přítomnost zde v Evropském parlamentu. Mám radost, že jsem přítomná právě, když Chorvatsko má své první předsednictví. Myslím si, že pro, každé, pro každou zemi je to výzva a čest být eh, předsednickou zemí. Máte takový eh, eh, slogan, který má čtyři hlavní mota. Evropa, která spojuje, tam spadá i digitální eh, propojenost, o tom budu hovořit později. Řada mých kolegů zmenšila, um, zmínila skutečnost, že některé akty, některé legislativní akty jsou uloženy jaksi u ledu na radě komitologie, ženy ve správních radách, také třeba i ty hromadné žaloby, respektive ty zástupné žaloby. Toto všechno je tam eh, stále ještě zablokováno na radě. Já nevím, zda jste o tom nehovořil ve svém úvodu, ale mám pocit, že jste nehovořil ani o této jedné z těch věcí, které jsou tam zablokovány. Ehm, ne, nemohlo by se to stát eh, jednou z vašich priorit, třeba odblokovat alespoň jedno, jeden z těchto eh, aktů? Za druhé, já jsem velice ráda, že jste na začátku zmínil Istanbulskou umluvu. Možná se vám podaří přesvědčit některé jiné země eh, prostřednictvím svých kolegů ministrů spravedlnosti, eh, aby tuto smlouvu rovněž podepsali, pokud ji ještě zatím nepodepsali. A teď se vrátím k, tomu, k, tému, k té digitální propojenosti. Hovořil jste o tom, že jedno z takových témat, kterému se chcete věnovat, jsou elektronické důkazy. To znamená také i nové technologie. Tomu se rovněž v ní eh, věnuje náš výbor. Pokud chceme skutečně digitální Evropu, digitálně propojenou Evropu, tak eh, to musí vycházet z zabezpečených technologií a zejména pokud se to má týkat třeba dokazování. Čili je zde otázka šifrování, je to téma, kterému se rovněž budete věnovat a můžete zaručit, že bude v Evropě eh, k dispozici funkční systém šifrování, jak pro občany, tak pro vlády. A ještě další věc, kterou se chci zeptat. Komise chystá akt o digitálních službách. Během vašeho předsednictví chystá jeho představení. Budete podporovat širší dialog o souvisejících otázkách. E, to je určitě věc, která zajímá jak Evropský parlament, tak i veřejnost, protože se to týká využívání různých platform a toto využívání se raketovým způsobem e, zvyšuje a potřebujeme, aby ty platformy fungovaly tak, tak aby zároveň byla ochráněna základní práva evropských občanů, aby tam e, nedocházelo k určitému určité privatizaci některých věcí, aby to všechno bylo pro veřejný zájem. A ještě poslední věc, a už končím. Evropský parlament žádal, aby byl zapojen eh, také do formálních slyšení s Maďarskem. Eh, Rada to zatím eh, odmítá ale eh, ta otázka právního státu je velice důležitá. Je to důležité pro soudržnost Evropské unie. Chorvatské předsednictví teď bude řídit radu a je důležité, abyste také kladli důraz na evropské hodnoty. Dokážete zaručit, že Evropský parlament bude zapojen do těch slyšení, která se týkají tedy nejenom Maďarska, ale také Polska a stavu právního státu v těchto zemích? Děkuji. Já bych chtěl nejprve poděkovat za všechny dotazy, kterých je široká paleta. Takže nejprve se vyjádřím k těm aktům, které jsou eh, zablokovány. Týkají se komitologie, zástupných žalob, žen ve správních radách, pak jsou tam ještě další. Já už jsem o tom trošičku hovořil a už jsem to i částečně zodpověděl. Klíčová věc je dodržení procesních pravidel. V některých eh, těch aktech je problémem i právní základ. Takže, jak už jsem říkal, chorvatské předsednictví zde má opravdu svázané ruce. Pokud chceme eh, hájit eh, kolektivní zájmy spotřebitelů. Tak můžeme říci, že budeme i nadále na tom pracovat, abychom hájili eh, společné zájmy spotřebitelů. Chceme prosazovat věci, jako jsou zástupné žaloby. Eh, to je také další krok v tom, abychom chránili práva všech evropských občanů, několik pouze spotřebitelů. A doufáme, že během chorvatského předsednictví dojde k dohodě s Evropským parlamentem. Už proběhl první trialog, velice konstruktivní a otevřený jsme velice rádi, že na obou stranách existuje vůle dosáhnout dohody během následujících měsíců. Pak jste hovořila o istambulské úmluvě. S velkým potěšením mohu říci, že Chorvatsko tuto úmluvu ratifikovalo. A že Chorvatsko se rozhodlo opravdu bojovat proti násilí na ženách, nejenom jako samotná země, ale i také jako předsednická země Evropské unie. Jsme rovněž ochotni pomáhat e, i třeba dalším zemím s tou ratifikací, pokud se některé, nebo s těmi zeměmi, které se ještě nerozhodly k té ratifikaci, takže mm, jsme ochotni se třeba podělit o nějaké poznatky nebo eh, budeme se snažit pozbuzovat ty země, které zatím neratifikovaly tuto umluvu, protože je důležité bojovat s násilím eh, páchaném na ženách, eh, tam patří třeba i domácí násilí a tak dále. Takže budeme také usilovat o šíření osvědčených postupů a zkušeností, i když vlastně se to zatím týká teprve takového prvního kroku a tím je ta ratifikace umluvy. Pak odpovím na otázku, která se týkala elektronických důkazů. To je nesmírně důležité téma. Náš svět se čím dál tím více digitalizuje, ten vývoj eh, se zrychluje, stále více, stále větší prostor má právě ten digitální rozměr v našem světu a my eh, se tomu rovněž budeme věnovat. Máme v programu otázku modernizace a digitalizace, to je na předních místech v seznamu našich priorit. Evropská unie eh, začala připravovat svou vlastní legislativu, která se týká elektronických důkazů, také je se příprava některých bilaterálních dohod kterými se mají řídit eh, výměny důkazů nebo uchovávání důkazů a budeme na tom nadále pracovat. Další otázka se týkala um, šifrování, na tom budeme také pracovat. A pak jste se ptala na to, zda Evropský parlament eh, může být eh, zapojen do slyšení, která se týkají eh, stavu právního státu v Maďarsku a na těch podobných slyšeních nebo slyšení s jinými zeměmi. Tak už asi víte, že Evropský parlament měl možnost vyjádřit svůj názor budeme zcela jistě nadále Evropský parlament soustavně informovat o každém kroku v tomto procesu, čili tímto způsobem bude zcela jistě Evropský parlament do tohoto procesu zapojen. Eh, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych rovněž chtěla přivítat pana eh, předsedu a pana ministra a chci se zeptat na korporátní právo, na právo společnosti. Myslím si, že i to spadá do vaší oblasti. Eh, komise eh, podporovaná předsednictvím bude eh, brzy představovat několik opatření, která se týkají due diligence u firm. A také se ukazuje, že i Eh, vlastně biznis potom sám volá, protože oni chtějí rovné podmínky pro všechny, protože je zde mnoho firm, který, které se chtějí chovat zodpovědně, chtějí chránit životní prostředí, chtějí dodržovat lidská práva, chtějí být součástí boje s, s bojím proti klimatu, ale vlastně jim škodí firmy, které se takto nechovají. A navíc v Evropské unii je ta um, situace v právní oblasti roztříštěná, každá země má jiné právní má jinou právní úpravu, takže je dost těžké se v tom orientovat. Chci se zeptat, zda Chorvatsko podpoří komisi s touto možností a zda třeba nakonec z toho nebude i nějaký nový legislativní návrh. Další otázka, ta je s tím e, spojena. Hodně se hovoří o přeskumu směrnice o nefinančním výkaznictví, což rovněž spadá do kompetence našeho výboru. A může to být také Eh, významná věc, která může posílit transparentnost a celý ten eh, přístup eh, té náležité péče, kterou mají firmy používat. Myslím si, že to je také takový poměrně dobrý program. A vím, že Německo určitě se také toho brzo, eh, možná by se toho rádo chopilo, ale myslím si, že Chorvatsko teď po Finsku a před Německem jste ve velice dobré pozici, abyste se tomu věnovali právě vy. <clears throat> Děkuji za všechny dotazy. Firmy eh, musí samozřejmě eh, se zabývat tím, aby měli, aby se chovali zodpovědně, odpovědně vůči společnosti, aby jednali s náležitou péčí, mm, aby vyhodnocovali všechna rizika a příležitosti, aby usilovali o udržitelnost a tak dále. V současnosti probíhají nějaké studie a výzkumy, které se týkají společenské odpovědnosti firem. Eh, budeme muset vyčkat výsledků a pak se můžeme podívat, jak je možné zlepšit odpovědnost firem. Ale zcela jistě tam je prostor pro zlepšení. Myslím si, myslím si, že však bude lepší nejprve počkat na výsledky těch studií a těch přehledů, abychom pak vycházeli z faktů a na základě nich mohli připravit nějakou další akci. Pak jste se ptala na výkaznictví. Mám pocit, že jsem na to také trošku odpověděl, když jsem odpovídal na předchozí dotazy. Říkal jsem, že v současnosti existují mm, jisté formální překážky, které zabraňují zveřejňování některých výkazů. Není tam úplně jasné, jaká je, jaký je mm, právní základ. Takže nejprve se musí vyjasnit právní základ. Já bych jenom chtěla říci, že kolegyně se ptala výkaznictví o jednotlivých zemích. To je sdílená kompetence našeho výboru a výboru ekonu a to je rovněž zablokováno už mnoho let na radě. Ale já se ptám na směrnici o nefinančním výkaznictví. To myslím, že bylo předloženo v roce 2014. A myslím si, že i komise teď přemýšlí o tom, jak to nějak posílit aby to mělo nějaký smysl, aby firmy braly více v úvahu i to, finan, i to výkaznictví, které se netýká těch finančních věcí. Takže to je také důležitá legislativa. Ano, budeme určitě zcela jistě spolupracovat na veškeré důležité legislativě s našimi mm, spolupracovníky, s aktéry a ještě se chci vyjádřit ke zprávě firem. To je pro nás důležité a na toto téma dokonce v Chorvatsku uspořádáme konferenci. Děkuji nyní paní Olbry. Dobrý den, pane ministře. Děkuji, že jste přišel na dnešní jednání. Já ještě jednou zdůrazním otázku, kterou už položila kolegyně. Hmm, firmy musí, mít, musí postupovat s náležitou péčí, musí tam být tedy ty zásady due diligence. Vy jste eh, hovořil o, o, tom dvou, eh, o těch dvou výkaznických systémech. Eh, ty jsou důležité, ale jsou to vlastně mm, rozdílné věci řeknu vám, jak to vypadá ve Francii. Ve Francii je to tak, že nevládní organizace e, žalují některé firmy za to, že přispěly k globálnímu oteplování, že jsou velkými emitenty skleníkových plynů. A pokud e, je to možné tyto firmy pohnat k soudu, tak je to právě díky e, zákonům, díky legislativě, která hovoří o tom, že firmy musí postupovat s náležitou péčí. Takže ve Francii máme takovou legislativu. A v některých zemích, kde to vlastně e, není, tak tam je určitá aktivita, teď už je to asi ve více než deseti zemích, kde tedy oni osilují o něco podobného. A my jako výbor máme velká očekávání týkající se požadavků na odpovědnost firem a souvisí to také i, i s tím, že samotná občanská společnost je velice aktivní a žádá, abychom, eh, abychom něco udělali. A um, už kolegyně říkala, že eh, určitá práce byla učiněna, ale teď eh, tedy říkáte, no, počkáme ještě, jak to se vyvrbí, jak, jaké budou výsledky těch studií a pak teprve se rozhodneme. Podívejme se, jak to třeba, eh, jak, vzpomeňme se třeba na ty různé katastrofy v Bangladeši a dále. Kolik takových katastrof ještě musí být, než teď budeme něco dělat, než teď k něčemu dospějeme? Takže se chci zeptat, co hodlá chorvatské předsednictví učinit, aby zatlačilo na Evropskou komisi, E, za tím účelem, aby Evropská komise co nejdříve zveřejnila výsledky té studie. Finské předsednictví rozhodně nebylo nějak pasivní, připravili cestovní mapu. Takže já doufám, že budeme pokračovat e, v úsilí, které započalo finské předsednictví. Um, chci říci, že tuto diskusi sledujeme velice pečlivě zde v Evropském parlamentu a zajímá nás, jak se budete také chovat v tomto směru s eh, radou a komisí. Děkuji. Děkuji vám. Ehm, určitě je třeba Eh, zaměřit se na takovouto debatu, ale musíme počkat eh, na příslušné zprávy, abychom mohli eh, přijmout podstatná opatření. Chorvatské předsednictví je připraveno vrhnout se na tuto práci, ale pořád musíme počkat na příslušné postupy, bude je respektovat. Poslední otázka, pan Didier. Pan Didier. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám, pane ministře. Jako zpravodaj ke směrnici eh, k, eh, hromadný, eh, k kolektivním žalobám se zaměřuji na potřebu chránit spotřebitele lépe před tím, co dělají nadnárodní firmy. Připomeňme Dieselgate nebo rušení letu Ryanairu to je prostě příklad toho, eh, proč to děláme. Na konci eh, předchozího období a tady byla velká většina 571 9 poslanců eh, pro, začali jsme etriolog. 14. ledna. Já bych poblahopřál na mm, chorvatského předsednictví za toho ducha, který vykazuje váš tým. Myslím, že spolupracujeme velice a konstruktivně. Ale chci se zeptat, jak se k tomu eh, vlastně eh, eh, stavíte. Předsednictví trvá 6 měsíců, dá se to udělat hodně, ale může to uběhnout hodně rychle. Jak velkou prioritou je text pro chorvatské předsednictví a je eh, rozumné, možné a žádoucí dosáhnout dohody do konce vašeho předsednictví? Děkuji. Já si myslím, eh, že už jsem vám na toto odpověděl. Naším cílem je dosáhnout dohody s parlamentem za našeho předsednictví. Takže určitě eh, se budeme maximálně snažit, abychom eh, posunuli eh, tuto věc. Děkuji vám mnohokrát, pane ministře, za to, že jste přišel představit priority chorvatského předsednictví. To bylo velice užitečné. Dostal se spoustu dotazů od našich poslanců. Některé z nich se týkaly podobných věcí. Zase eh, vidíte, že jsou některá témata, eh, která eh, poslancům ve výboru leží na srdci hodně. Mm, mm nebo více. A samozřejmě blokování našich věcí na radě eh, eh, je věc, eh, která je na, která nám hodně leží na srdci a zase na druhou stranu chápáme, že nezvládáte úplně všechno. Každopádně děkujeme, že jste přišel. Myslím, že jste tak nesmírně stručně a výstižně mm, zde popsal vaše předsednictví a přeji vám v něm hodně úspěchů. Já vám také děkuji a No, děkuji vám za všechny vaše dotazy. Já se omlouvám a eh, za případně eh, stručné odpovědi, opravdu jsem se snažil. Hm, děkuji vám. Opravdu děkujeme.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 Vážení kolegové, budeme prosím pokračovat s dalším bodem našeho programu. Jedná se o zástupné eh, žaloby a jedná se o eh, ochranu kolektivního očkodnění. Eh, prosím, stižte se. Děkuji vám. A nyní bych ráda pokračovala s dnešním zasedáním. Bod číslo 12 hromadné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů, první eh, trialog ohledně zástupných žalob eh, se konal ve Štrasburku 14. ledna letos a nyní bych eh, chtěla dát slovo panu Didierovi, který je zpravodajem, aby nás informoval o tomto trialogu. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji za to, že eh, vystupujete rázně, tak jak je potřeba. Musím říci, že ministr eh, spravedlnosti byl poněkud eh, poetický a kreativní, když odpovídal na moje dotazy. 26. dubna loni jsme schválili text většinou a tam eh, byly jednotlivé frakce, dosali jsme konsenzu přes rozpory v jednotlivých frakcích. A zde jsme měli trialogy, tedy 14. ledna ve Štrasburku. Bylo to za chorvatské předsednictví a byl tam i zástupce komise. A během tohoto zasedání se stanovily tři zásady. Solidarita, jednotlivých eh, zpravodajů a děkuji vám všem za vaše kompromisy, pokud jde o mandát Evropského parlamentu. Děkuji eh, za tuto solidaritu. Dívám se na Heidi Manobry. Nevím, jestli mě posloucháte, pan Breton a všichni ostatní. Chci vám všem poděkovat za to, eh, jak angažovaní jste byli v této problematice. A to nad rámec eh, všech našich rozdílů určitě můžeme nalézt eh, společné body a to je přeci cílem Evropského parlamentu. To je proč tady jsme a to je proč jsme byli zvoleni. Druhá zásada. Eh, potřeba nalézt vhodnou rovnováhu, tedy na jedné straně legitimní Eh, potřeba a žádosti spotřebitelů a právní jistota firem. Já jsem byl vždy eh, přesvědčen, že pokud jde o podniky a úspory, takže to eh, není v rozporu se zájmy občanů. Komise, rada byla pozvána zpravodajové Evropského parlamentu a navrhlo se tedy, aby se toto téma řešilo tímto způsobem. A každý tedy musí něco obětovat, to je jasné. A hlavní je pokročit ku předu rychle. Máme docela náročný harmonogram, ale myslím si, že je velmi dobře možné to splnit. A cílem je dosáhnout dohody, než vyprší chorvatské předsednictví. Je udělat všechno, co bude v našich silách. Nechceme to uspěchat, ale je potřeba pracovat rychle a věnovat tomu náležitou péči. Už došlo k prvnímu politickému trialogu 2. března budou další třístraná jednání, i když paní předsedkyně tam bohužel nebude, což je nám velmi líto. A potom, co se týče eh, technických trialogů, tak se budou konat všechny, které budou potřeba. Pokud je o mandát, tak je Eh, cílem eh, nalézt zlatou střední cestu a to jsou tedy ty hlavní zásady, které jsme si stanovili 14. ledna během politické schůze. Co je zřejmé, že to samozřejmě není procházka růžovou zahradou, existují rozdíly, eh, když se podíváme na postoj rady, na dokument parlamentu a potom tady existuje velký rozdíl a v tom, že rada se rozhodla zharmonizovat kritéria eh, pouze eh, v těch případech, které nejsou interní. Takže to, je, to není to, co se tady ohlasovalo, co si myslí parlament. V každém případě, ať už se stane cokoliv, my budeme velmi bedlivě hlídat to, aby tento postoj rady se nestal výmluvou eh, pro to, aby se podkopala evropská část textu. Já na co se zaměříme, aby každý členský stát mohl zřídit svůj systém a také, aby existoval e, nějaký kvalifikovaný subjekt eh, ve všech členských státech. O tom jsme také hovořili na radě. A také první rozpor, který e, máme s radou, to jsou kritéria a podmínky, které by se uplatnila tak, aby tento eh, kvalifikovaný subjekt eh, mohl eh, podávat žaloby a jak budou tyto subjekty financovány. Hmm, takže tady se řeší otázka financování. To znamená, hovoří se tedy o tom, že uživatel platí, aby se tedy takto uhradili tyto náklady. A potom je tady eh, nedohoda, pokud je o parlament a radu, a to je tedy ta transpoziční lhůta. Rada hovořila o 42 měsících lhůty, což já považuji za příliš dlouhé, což by znamenalo téměř 4 roky. Během hlasování u prvního čtení textu tak by to bylo to předchozí volební období a nestoupila by v platnost eh, vlastně posílená ochrana spotřebitele až do dalšího období. Myslím si, že jménem parlamentu a jménem výsledku našeho hlasování to je nepřijatelné. A proto my jsme odhlasovali 12 měsíců, 18 měsíců jakožto transpoziční lhuta, to je zcela dostačující, a protože je potřeba zajistit, aby spotřebitelé nečekali. Jak vidíte, čeká nás velký kus práce, budeme jednat. Jsme tedy v aktivní vyjednavací fázi a já budu tedy garantem mandátu, eh, který jsem održel od všech členských států prosnicím hlasování, tedy ta většina, kterou jsme získali v Dubnu, ale chceme to také dělat modur eh, rozumně a musíme stavit na konzenzu. Vy nás budete moci sledovat přes video, paní předsedkyně. Eh, Schrneme výsledky schůze. Já jsem optimista a myslím si, že můžeme dospět dohody, než skončí chorvatské předsednictví. Eh, to je opravdu velmi povzbudivé a určitě optimistické, tak to jsou dobré zprávy. Paní Hautala, děkuji. Ne. Děkuji za slovo. Pracujeme ve velice dobré atmosféře. Eh, já, bych chtěla poděkovat panu Didierovi za jeho dobrou práci, kterou má v parlamentní delegaci. Také se nám podařilo dosáhnout dobrého výsledku v parlamentu. Budeme na této cestě pokračovat. Čeká nás třetí trialog. Je pravda, že jsou tam ještě určité nedořešené věci, které teď kolega vysvětlil, ale jsem si jistá, že budeme pokračovat a také mm, skutečně doufám, že rada při, mm, ustoupí k, k určitému kompromisu, který se týká například délky tohoto období transpozice, protože těch 42 měsíců, to je snad, eh, to tak eh, skoro už končí ten náš mandát, takže to je opravdu velice Eh, dlouhé. Pak jsou tam ještě otázka těch kritérií, jsou tam ta dílčí kritéria. Myslím si, že by bylo dobré, pokud by tam skutečně byla pouze jednotná kritéria, jak pro národní, tak pro nadnárodní věci. A pak eh, je tam také to, že ne všechny členské státy mají takové mechanismy, Eh, ve svých zemích, ale možná by třeba eh, mohly být tyto členské státy pozbuzeny k tomu, aby zavedly takové mechanismy na národní úrovni. A ještě si říci, že na začátku jsme měli trošku mm, představy o takové širší, mm, obsáhlejší legislativě, ale mm, můžeme třeba hovořit o budoucích nějakých přeskumech, třeba, že by se to mohlo týkat i otázek eh, ochrany životního prostředí, protože to nejsou úplně otázky, které se týkají spotřebitelů, ale že tedy později by se to takto mohlo nějak rozšířit, ale budeme pracovat v zájmu našich spotřebitelů a budeme usilovat o co nejlepší výsledek. Děkuji, jsem velice ráda, že slyším, že ta práce a ta spolupráce je takto pozitivní. Ještě Karen, děkuji, děkuji. Já nepatřím do toho týmu, ale i já ráda slyším, že ta spolupráce mezi členy týmu je dobrá. My jsme chtěli mít ještě zprávu z vlastního podnětu, která se týká zajišťovacích fondů, hedžových fondů. Um, trošku to s tím, nebo souvisí to i s touto věcí a pokud to chápu, tak vlastně zatím ještě um, to není dokončeno jste spokojeni s transparentností a také jste spokojeni s tím, jak to vypadá s, financo- eh, s financováním těchto zástupných žalob? To, vy jste položila otázku někomu mm, konkrétně a tak možná pan Didě na to odpoví. Aha, já jsem úplně ne- ne- nepochopil, že to byla otázka nebo otázka na mě ale já na to samozřejmě eh, rád eh, odpovím, pokud to byla otázka. Ano, je pravda, že zde byla zpráva z vlastního podnětu, ale musíme mít na paměti, že v textu Evropského parlamentu jsme vynechali skutečnost, že ten kvalifikovaný subjekt může být třeba i právní firma nebo nějaké fondy nebo nějaký fond. Takže tady se to vlastně eh, liší. My jsme se dívali na situaci v USA, my jsme jaksi přeskoumávali eh, ten systém, jak je v USA a rozhodli jsme se, že pokud něco v tom eh, systému USA považujeme za chybné nebo nepříliš dobré, tak to nechceme přenášet do Evropy. Já sám jsem právník a mm, usiluji o to, abychom, aby právní firmy byli mimo tento systém. Samozřejmě, že třeba právní firmy mohou eh, poskytovat poradenství, to je jejich práce, ale tím hlavním eh, naším cílem jsou různé spotřebitelské organizace, které také budou v seznamu, který získá komise budou to uznávané spotřebitelské organizace jednotlivých zemí a vždycky tam budou kontroly, které se týkají transparentnosti, které se týkají toho, kdo financuje tyto aso- tato združení, tyto asociace, aby bylo zaručeno, že veškeré eh, akce kolektivního očkodnění není možné nějak využívat nebo zneužívat tak, jak, to, jak k tomu někdy dochází v USA, protože někdy je to v USA, takže firmy využívají možnost, kterou jim přináší žádost o kolektivní očkodnění, ale cílem je oslabit konkurenta. Toto musí být hm, právní čin, který má být eh, ve prospěch spotřebitelů. Pokud máte nějakou velkou skupinu spotřebitelů, kteří pak budou mít prospěch eh, z, toho, z, té, z té zástupné žaloby, a třeba ta částka, kterou nakonec dostanou, bude malá, nebude velká, ale je zkrátka důležité zaručit, že všechny ty peníze, které nakonec budou vyplaceny, budou ve prospěch eh, spotřebitelů. Možná tedy mm, ti spotřebitelé se nějak spojí, ale je důležité, aby to nebylo tak, že ty peníze nakonec dostane nějaká právní firma nějakým způsobem. Děkuji.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 Presidente, anche io voglio associarmi eh, alle espressioni eh, di simpatia. Děkuji. Já bych vám chtěl poděkovat stejně tak jako místo předseda. My jsme z různých politických skupin, ale když se vytvoří takovéto přátelské pouto, spolupráce, sympatie. I když politické cíle jsou odlišné, je to vždy škoda přijít o takovou předsedkyni, jako jste vy. Proto bych vám chtěl poděkovat. A doufám, že v budoucnu se profesionálně setkáme a přeji vám hodně štěstí ve vaší další kariéře. Děkuji. Um, I would just like to say... Děkuji vám mnohokrát, vám všem. Bylo mi opravdu velkou ctí a radostí předsedat tomu to výboru a e, většinu chvil jsem si opravdu užila. Zažili jsme e, hodně zajímavého a včera se sešla skupina delegací a já jsem e, dostala ocenění za nejrychlejší křivku učení. Bylo mi tedy velkou ctí, budete mi chybět. Čeho lituji? je, že jsem nebyla schopna se naučit dobře francouzsky, abych se mohla zúčastnit. Já, mě chyběl čas eh, a eh, chtěla bych říct au revoir. Já se těším na to, že se sem vrátím a navštívím vás. A budu určitě sledovat všechny vaše zprávy z vlastní iniciativy. Já budu sledovat vše, co se bude dít. Ještě jednou vám děkuji a budete mi chybět.